Milé kolegyně, milí kolegové, dovolím si začít. A v té úvodní části se nám podaří trochu získat čas, tak aby kolegové mohli ještě dorazit, než se dostaneme k hlasování. Všechny vás co nejstrdečněji vítám na naší dnešní schůzi a hned e, jako první bod přijmeme pořad jednání. Jste všichni srozuměni s pořadem jednání ve stávající podobě? Ni- vidím, že nikdo proti němu nic nemá, to znamená, že pořad jednání je považován za schválený. Bod číslo dvě. Schválení zápisů, e, návrh zápisů z 22. a 23. března Eh, tak to najdete ve svých složkách. Eh, já tady mám březen, ale on to byl vlastně květen, to znamená, že tady je chyba. Ale, nebo je to skutečně březen? Aha, takže máme spoždění. Dobře, je to skutečně návrh zápisu ze zasedání výboru z 22. a 23. března. Najdete ho ve svých složkách. A ptám se vás, jestli máte vůči němu nějaké výhrady. Vidím, že nikdo nic nemá a proto tady navrhuji, abychom postupovali jako obvykle. To znamená, že zápis bude považován za schválený, pokud do konce tohoto zasedání nebudou vzneseny nějaké další námitky. A tím se dostávám k bodu eh, pořadu jednání číslo 3, sdělení předsedkyně. Dneska máte k dispozici tlumočení v následujících jazycích francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, estonština, ma- maďarština, polština, eh, eh, slovinština, bulharština a rumunština. Ráda bych vás upozornila na to, že i naše dnešní schůze je přenášena prostřednictvím webstreamu. Závěry nebo usnesení koordinátoru z 21. června, která jste obdrželi mailem 23. června, eh, budou považována za schválená, nebo jsou považována za schválená, protože eh, do 28. června, tedy do vypršení hulty, nebyly vzneseny žádné námitky. A nyní bych ráda poblahopřála, jak víte, náš kolega Lua se dostal do eh, britské eh, dolní sněmovny, to znamená, že už nebude členem Evropského parlamentu. Byl to koordinátor, budeme tedy potřebovat nového koordinátora za frakci EKR. A já bych chtěl eh, panu chtěla tady poděkovat panu eh, kolegovi Džambackému za, jako novému koordinátovi za frakci EKR. Těším se na dobrou spolupráci. A kromě toho mě požádal pan Zdrojevský, jestli by se nemohl krátce chopit slova a informovat nás o akci, která se bude konat dneska odpoledne s delegací eh, z, pro Bělorusko. Děkuji, paní předsedkyně. Já vím, že jsou tu lidé, kteří se e, zajímají o vývoj v této oblasti dneska. E, ve 14 hodin se teda koná schůzka o Bělorusku. Jde o realizaci boloňského procesu. Je to schůzka, při které půjde především o to, abychom vyzdvihli výhody i potíže, které pro Bělorusko vyplývají z boloňského procesu. To znamená, že to bude ve 14 hodin v PHS. Ano, děkuji. Děkuji vám za to, že jste nás upozornil na tuto akci. Naše řady se mezi tím alespoň trochu rozšířili, to znamená, že můžeme přistoupit k bodu pořadu jednání číslo 4, Jde o stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy výboru LIBE, jde o provádění směrnice Evropského parlamentu a rady eh, ze 13. prosince roku 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořišťování dětí a proti dětské pornografii. Spravodajkou byla paní Sabine Ferhajnen a já se jí ptám, jestli by se chtěla chopit slova a jen velmi stručně. Ráda bych poblahopřála nebo poděkovala za eh, konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodaji. Musím říci, že i pozměňovací návrhy byly konstruktivní. Děkuji i Fabianovi za veškerou podporu a myslím si, že se nám tedy podařilo předložit výboru Libe velmi kvalitní stanovisko. Děkuji. My tedy Fabianovi eh, vyřídíme tvůj dík, protože už je na cestě do Talinu a dneska tady s, náma, s námi nemůže být.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to elektronicky prověříme. Zahajuje hlasování. Hlasování končí. 11 ku 11, takže je to zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zam... Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. 38. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. 13 vůči 9, takže je to přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych to raději prověřila. Takže 66. Já zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. 11 k 10, to znamená, že to bylo přijato. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 68. Opět ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Po, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Omlouvám se, je to včetně ústního pozměňovacího návrhu. Já jsem zapomněla tedy na ústní pozměňovací návrh. Máte to ve svém hlasovacím seznamu? Ne, pravděpodobně to tam ještě není ve vašich hlasovacích seznamech. Chce to ještě někdo vysvětlit, Silvie? Rádi bychom totiž věděli, jaký ten ústní pozměňovací návrh je, o co se jedná. Jak tedy má znít ten ústní pozměňovací návrh? Je to teda ústní pozměňovací návrh SAD. Silvie. Ano? Děkuji. Jedná se o druhou část, to znamená o ty mezinárodní poskytovatele. Druhá část a tady tedy navrhujeme volné hlasování. A minus. Dobře, takže je to jasné. E, vypadá to, že nikdo nic proti tomu nemá, to znamená, že o tom můžeme hlasovat. Já bych ale ještě jednou ráda poukázala na to, že ústní pozměňovací návrhy je potřeba předkládat včas, tak abych se včas dostali do hlasovacích seznamů. To znamená, že já v tuto chvíli nechávám hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu 68 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. 72. Kdo je pro? Proti? E, zdržel se přijato. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme. Takže zahajuje elektronické hlasování. Hlasujeme 83. Hlasování končí. 12 10 ku 12, to znamená, že je to zamítnuto. Pozměvací návrh 84, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 85, eh, kdo je pro. A je tam opět ústní pozměňovací, pozměňovací návrh. Je to eh, podstatě pouze jazyková změna, doplňuje se tam N, to znamená, že vyzýváme členské státy, aby do legislativy zavedly povinné kontroly pro, kontro, pro osoby, které žádají o možnost provádět určité aktivity a práci nebo povolání. Je někdo proti tomuto e, ústnímu pozměňovacímu návrhu, to znamená 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, SAD byla pro nebo proti? Takže ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti. Dobře, takže je to přijato. 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 88, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych to raději prověřila. 95. Já zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. 13 ku 9 je to přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 22 hlasů pro, jeden proti, to znamená, že to bylo velkou většinou schváleno a já v tuto chvíli, chvíli gratuluji paní zpravodajce. bitte... Prosím eh, všechny, kteří opouštějí místnost, aby to udělali co nejrychleji a co nejtišeji. Protože bohužel náš expert pravděpodobně taky trčí v zácpě a ještě nedorazil. Martin, zůstaň tady. Můj návrh zní, abychom přehodili Eh, body jednání a hovořili o šestce, o souhrném rozpočtu, protože pokud to vidím, tak tady máme všechny stínové zpravodaje, eh, že bychom nemuseli přerušovat schůzi. Souhlasíte s tím? Dobře. Takže se teď dostáváme k bodu číslo 6 a sice k souhrnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 všechny oddíly a tady se máme zaobírat přeskumem stanoviska. Spravodajem je má náš kolega Morten Lokegaard, kterému velice ráda hned dám slovo. Máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Takže, drazí kolegové, pouze několik slov týkající se eh, návrhu souhrného rozpočtu na 2018. Eh, my jsme, eh, se o tom, my jsme o tom jednali minulý týden. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla pondělí tento týden, takže vám podám jenom stručnou informaci o procesu z mého pohledu. Sekretariát KOL dostal 47 pozměňovacích návrhů celkem a je to kombinace návrhů pro pilotní projekty a pozměňovací návrhy týkající se těch zásadních rozpočtových eh, položek. Já se nebudu teď eh, odkazovat na všechny, i když eh, zpracování pozměňovacích návrhů a jejich zhrnutí by měl udělat sekretariat do zítřka. Ale nevidím spody. Ano, pódium přikivuje, to znamená sekretariat přikivuje, můžete to očekávat zítra. Budeme ve Štrasburku o tom jednat příští týden ve středu a na základě našich eh, dobrých diskusí, které jsme doposud měli, se domnívám, že můžeme dospět k přijatelným kompromisům. Já navrhnu některé ty klíčové položky, to jsou zejména kulturní programy, A co se týče pilotních projektů, tak bych eh, se rád věnoval té dlouhodobé, nebo rád bych pokračoval v té osvědčené praxi našeho výboru, abychom podpořili eh, Ačko, Bčko, ale pokud si dobře vzpomínám eh, z bývalých jednání, tak jsme většinou podporovali Ačka. Ale Uvidíme, až půjdeme do vyjednávání a budeme mít příslušný seznam. Tak uvidíme, jak to bude vypadat, až dostaneme kompletní seznam. A to byl rozpočet pro stanovisko. Máme velice málo času. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů do pondělí 6. a stínoví zpravodajové se setkávají ve 3 ve středu. A panuje široký konsensus ve výboru a myslím si, že budeme schopni se dohodnout na jasných eh, poselstvích z výboru pro kulturu. A proto si myslím, že dospějeme k dobrým kompromisům. Dobře jsme diskutovali už minulý týden se stínovými zpravodaji. Doufám, že všichni jste měli čas se na ně podívat. A proto vám dám jenom několik obec, všeobecných informací k čemu došlo té době, co jsme se naposledy sešli. Za prvé, v rámci diskusí se zástupci komise minulý týden na naší schůzce jsme obdrželi jejich doporučení Žádáme o dodatečných 50 milionů pro Erasmus Plus eh, v víceletém finančním rámci od 2018 do 2020, ale závazky proto by měly být stanoveny už v roce 2018. Co se týče rozdělení fondů se současnými alokacemi 44 milionů eur pro vzdělávání a 6 milionů pro um, program pro záruky pro mládež. Možná, že tady bude navrženo poněkud rozlišná, eh, rozlišné čerpání rozdělení a na to se ještě podrobně podíváme. Za druhé, trošku máme obavy eh, týkající se eh, sboru Solidarity. Takže stále ještě potřebujeme odpovědi komise. Byl jsem ujištěn, že zbor Solidarity pro roku 2018 se bude zakládat na programu EBS, který se netýká sousedních zemí nebo spolupráce se sousedními zemí, ale já budu trvat na tom, aby žádné jiné fondy pro EBS byly transferovány z prostředků vyhrazených pro Erasmus+. E, za tři. Poukazujeme na chronické podfinancování dílčího programu Kultura v rámci programu Kreativní Evropa. Já jsem navýšil, e, navrhl, promiňte, navýšení e, pro Evropu pro občany a jsem ochoten také to zvýšení o 4 miliony pro návrh SAD, právě pro program Kreativní Evropa. Za čtvrté, co se týče rozpočtové polopky programu Kreativní Evropy, pro roku 2018. Já podpořím pana Dakona, který chce v souvislosti s dohodou z Rady, aby těch 7 milionů eur pro Evropské roku kulturního dědictví bylo uviděn, no viditelně v rozpočtové položce. A také vyzýváme komisi, aby v rámci rozpočtové položky věnované opatření multimediální oblasti bylo zajištěno nezávislé kvalitní zpravodajství a my doufáme, že komise je bude financovat dvěma miliony v roce 2017 a 2018 a z toho 6 milionů, z toho už bylo 6 milionů v roce 2016 vydáno. A domnívám se, že proto ve stanovisko eh, vyzveme komisi, aby zajistila dlouhodobá řešení, aby se Euronet Plus stalo integrální součástí každoročních rozpočtů a rozšířila, rozšířila se možnost čerpání fondů. Ještě jednou vám děkuji za vaši pozornost, spolupráci a těším se na další jednání, které se bude konat ve středu. Děkuji mnohokrát. Děkuji ti mnohokrát, Votne, a teď bych ráda dala slovo stínovým zpravodajům, pakliže si budou přát chopit se slova. A začnu panem Stojevským. Na dvě minuty, prosím. Paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, ano, Morgan Lockhart velice přesně popsal priority a mě těší, že tato spolupráce se spravodajem je tak dobrá a ta je pro nás také velmi důležitá, jak říkám, probíhá velmi dobře. Ale ještě jednou bych rád poukázal na problémy, které máme. Jsou to dva dokumenty a jeden program. E, v tomto programu se samozřejmě jedná o víceletý finanční rámec 2018 až 2020. Ve druhém dokumentu pro rozpočet 2018 máme jiné předpisy, které způsobují částečně naše obavy. A za třetí program pro Evropský sbor Solidarity. Je trošku zneklidňující, že jsme nedostali 50 milionů eh, pro Erasmus+, Plus, eh, které eh, se teď zdají být ohroženy. A financování sboru Solidarity má být financováno z prostředků Erasmu+. Plus. A to nemůžeme rozhodně akceptovat. Na jedné straně už ne, nemáme už prostředky ve víceletém finančním rámci, už se o tom vůbec nehovoří ale pak by to mělo vypadat tak, že tyto peníze prostě půjdou z Erasmu+. Ještě jednou bych rád upozornil na to, že dobrá analýza pro Evropský sbor Solidarity samozřejmě nesmí znevýhodnit Erasmus+. Plus Část eh, samozřejmě bude muset z toho být vyčleněna, ale to ještě vůbec není zabezpečeno. A co se týče těch 50 milionů, o ty opravdu musíme bojovat. A když se podíváme na ten víceletý finanční rámec, eh, tak se ukazuje, že 2018 až 2020 je poměrně zneklidňující že může dojít ke spoždění v platbách. Když se totiž podíváme na to, kolik je plánováno závazků a kolik výdajů, tak se může stát, že k těm platbám dojde až o dva roky později, což vytvoří zase nové problémy. Tuto zkušenost už máme, už jsme na to poukazovali. A teď je to tak, že se to bude opakovat. Erasmus plus 2 miliony. Eh, to je poměrně velká částka. Rád bych upozornil na to, že už v plénu jsme upozornili na to, že evropské instituce jsou proti dezinformacím a že se zaobíráme také propagandou s onými fenomeny, který, které diskreditují i evropské instituce. A Euronet Plus je program k informacím, k informovanosti, k vzdělávání, aby se ozřejmilo, co dělají evropské instituce. A když teď to snížíme z 6 na 2 miliony, znamená to, že vůbec nebudeme koherentní s takovými významnými dokumenty, jako je zpráva, která byla jednohlasně přijata v plénu a někde se naprosto detailně na to poukazuje. A teď tady je něco zcela jiného a to je pro nás velice obtížné přijmout. A ještě mi dovolte říci, že opatření, kde se jedná o kulturní dědictví a o statistiky, a my máme stále eh, více poznatků o tom, jaké prostředky ještě nejsou vyčerpány. A v této souvislosti v těch pilotních programech, které již běží, bychom se měli postarat o to, aby tyto nově získané poznatky zůstaly udrženy, že se jedná o to nejenom v oblasti kultury, ale vzdělávání a výchovy dětí vůbec Eh, tyto prostředky také dát skutečně k dispozici. Teď bohužel paní předsedkyně se nezapla. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručný. Mám několik připomínek k základním bodům. A zbytek předložím formou pozměňovacích návrhů příští týden. Chci navázat na to, co tu právě bylo řečeno, pokud je o koncepci, kterou jsme představili již na tom předchozím zasedání, tedy koncepci věnovat 100 milionů euro na Erasmus+. A my jsme žádali v této souvislosti, abychom požádali o úpravu rozpočtu v této souvislosti, úpravu víceletého finančního rámce, protože zatím bylo tedy na program Erasmus Plus na rok 2017 upsáno 50 milionů euro a je potřeba tedy ještě 50 milionů euro navíc. Většina z toho by měla být uvolněna ještě letos tak abychom byli v souladu s finančním programováním a také se skutečností, že jednotky Solidarity budou mít dostatek prostředků ke svému fungování. Není totiž možné na jedné straně hovořit o tom, že je třeba investovat do mladých a do jejich vzdělávání a na druhé straně seškrtávat rozpočet. I tedy čistě symbolicky bychom tím vysílali chybný signál a já si proto myslím, že je správné, abychom v tom stanovisku znovu zdůraznili důležitost investic do zaměstnanosti mladých, aniž bychom a také tedy do eh, stimulaci domácí poptávky, domácí tvorby pracovních míst. Proto mě trochu mate eh, tady ten pilotní projekt eh, pro mladé v rámci Erasmus Plus a škrty, ke kterým tam došlo. Navíc tedy eh, to ani nebere v úvahu náklady na přípravnou fázi a ta přípravná fáze vlastně již běží. Tady tedy vzniká dojem, že Erasmus Plus je taková dojná kráva, za které si, tedy program, ze kterého si lidé mohou půjčit prostředky i na jiné projekty. A to je bohužel nešťastný vývoj. Erasmus Plus má svůj smysl a my nemůžeme dopustit, abychom na to zapomněli, protože tak to je uvedeno i v víceletém finančním rámci. Děkuji. Helka Trupe. Děkuji, děkuji také Mortenovi za jeho prezentaci. Já souhlasím s vaším ambiciozním přístupem navýšit prostředky programu Europe for Citizens a také více propagovat eh, Evropský rok kulturního dědictví. A teď tedy Erasmus Plus a a, not to use Erasmus Plus money for the European Solidarity. a sbor Solidarity. Eh, ten vývoj byl takový, že původně měly být tedy prostředky uvolněny eh, z té části Erasmus+, který, eh, který, je, který řeší dobrovolnickou práci a tyto prostředky měly být převedeny na fungování sboru Solidarity. To by ještě bylo v pořádku, ale nyní vzniklo podezření, že 20 milionů euro bylo odčerpáno z Erasmus+. Plus za účelem fungování sboru Solidarity, ačkoliv to ve skutečnosti s tímto fungování nemá moc společného. Je tedy třeba si ověřit, zda je to pravda a pokud je to pravda, tak je potom nutné zakročit tak, aby nedošlo k dalšímu eh, rozpouštění prostředků. Tady musíme být pevní v jednání s komisí a říci, že souhlasíme s fungováním sboru Solidarity, není však možné je financovat z prostředků eh, Erasmus+, konkrétně tedy z toho pododílu na dobrovolnickou práci. A samozřejmě, pokud jde o víceletý finanční rámec, myslím, že musíme trvat na navýšení té části, tak jak jsme se o tom bavili. Měli bychom také trvat na tom, aby to již bylo pevně zakotveno v rozpočtu na příští rok, ale pokud jde o sbor Solidarity, musíme být opatrní. Já sice chápu, že všichni víceméně podporujeme tento projekt, tak aby mladí lidé po celé Evropě měli víc šancí, nemělo by to však škodit programu Erasmus+, a vést k odčerpání prostředků, které již byly dedikovány pro Erasmus+. Děkuji. V tuto chvíli se žádný další ještě Silvia Costa. Děkuji. A děkuji zpravodajce i stínovým zpravodajům. Ta vysvětlení, která jsem slyšela, byla velmi užitečná. Mám tři připomínky. Pokud jde o kulturu, ta žádost, kterou jsme předložili spolu s pozměňovacími návrhy, představuje pouze tedy odhad. Potřebujeme 14 milionů navíc do kultury a víc také do médií, jinak tedy eh, ty programy nebudou mít příliš velkou míru úspěšnosti. A tady souhlasím s tím návrhem, že bychom si měli vyžádat to, aby nám bylo vráceno těch přislíbených 50 milionů. Navíc tady hovoříme o přechodném období, v rámci kterého jsou investovány prostředky do sboru Solidarity, to je třeba ve stanovisku jasně uvést. Pokud je o ten opravný dopis k Erasmu+, a přípravné fáze. Myslím, že nyní už to běží druhý nebo třetí rok, takže už toho nemůžeme udělat samotnou rozpočtovou položku. Tady ta hranice je, myslím, tři roky a to je potřeba ověřit, tedy zdali již uplynulo. A konečně poslední věc. Musíme říct jasně, že ty čtyři miliony do roku 2018 se tedy týká toho, těch prostředků, které již byly přislíbeny a k žádnému dalšímu navyšování by nemělo docházet. Eh, Děkuji. Myslím si, že tady musíme vyslat jasný signál komisi také v naší zprávě, že nejsme připraveni eh, schválit další uvolňování prostředků eh, z Fondu pro Erasmus Plus směrem k, fungu- směrem k sboru Solidarity. Jde o prostředky, které v rámci Erasmus Plus byly určeny na fungování eh, dobrovolníků, nicméně může vést i k poškození dalších aktivit, v rámci eh, tohoto programu, pokud budou prostředky odčerpány, protože ty prostředky jsou také určeny na zvyšování kvalifikací. A tady tedy musíme jasný, vyslat jasný signál, že nejsme připraveni toto akceptovat. A já myslím, že tedy náš výbor se na to může shodnout a proto dám ještě jedno slovo Morganovi a požádám ho, aby tedy zdůraznil, že pozměňovací návrhy je možné předkládat do 3. července eh, poledne, je to tedy středa, kdy budeme ve Štrasburku a já doufám, že eh, tedy budeme mít možnost projednat ty pozměňovací návrhy a proto by bylo užitečné, abyste je předložili v angličtině, abychom opravdu mohli jednat. Ale nyní tedy Dávám ještě slovo Morganovi. My se komisi omlouváme za to, že jsme přeskočili bod programu. Čekáme totiž na experta, který se nedostavil včas a proto eh, se tedy omlouváme. Nicméně komise tedy řekla, že je připravena odpovědět na naše otázky písemně či telefonicky. Děkuji. Jak jste řekla, paní předsedkyně? Na půdě tohoto výboru máme velkou příležitost eh, dořešit některé klíčové otázky. A já k tomu tedy jen řeknu, že těch 50 milionů na Erasmus Plus mi tak velké starosti nedělá, protože, jak už jsem vysvětloval, ty peníze dostaneme, je to jen otázka toho, jak je potom dále distribuovat. Pokud jde o sbor Solidarity, tady mám podobné obavy jako vy, kolegové. A podle mého názoru to také bude ten nejvě, ta největší bitva letošní rok. Musíme zajistit, aby nedocházelo k dalšímu očerpávání prostředků z fondu Erasmus+, a na tom se, myslím, všichni shodneme pokud jsem správně pochopil vaše připomínky. Pokud je otázku paní Kosta, a tady ten, ten dopis, ve kterém žádáme o změnu, tady byl, já jsem to úplně nepochopil z toho překladu, o co vám jde. Bohužel není mikrofon. Dobře, já si to poznamenám a dále to můžeme projednat. V podstatě tedy se na tom shodneme a já se těším na další diskuzi o detailech příští středu. Děkuji. Děkuji. Přeji tedy zpravodaji, stínovým zpravodajům hodně úspěchů v práci. Myslím, že všechny ty otázky, které se týkají rozpočtu z pohledu výboru pro kulturu, eh, jsme eh, většinou úspěšně prosadili. Já doufám, že tomu tak bude i letos. A je důležité, abychom my byli jednotní a tím byli dobře vybaveni těm pod, pro ty potyčky s radou a komisí. A nyní se dostáváme k bodu programu 5, Jde o studii, eh, kterou si vyžádal výbor pro kulturu s názvem Výuka společenských hodnot v Evropě. V lednu 2016 eh, jsme požádali o vypracování této studie. Ta je nyní hotová. A proto já tady vítám srdečně pana Fojlika z pana Fenglerse z Univerzity humanistických studií v Utrechtu a dávám mu tedy 10 minut na to, aby nám představil závěry této studie. Mm. Good morning, everybody. Dobré dopoledne. Budu hovořit anglicky. Mým rodným jazykem je nizozemština, ale budu hovořit anglicky. Děkuji vám za to, že jste mi umožnili hovořit o té studii, kterou jsme provedli. Já vám dneska představím výzkumný projekt, který, který se jmenuje Výuka společných hodnot a jde o to, jak členské státy hodnoty demokracie a demokracie zapracovávají do svých učebních plánů. Jmenuji se Will Felgelers a jsem profesorem na Univerzity humanitních studií v Utrechtu. V pařížském prohlášení z roku 2015 ministři školství evropských, eh, členských států Evropské unie žádali větší důraz na výuku společných hodnot, jako je demokracie a tolerance, protože demokracie a tolerance byly vždy považovány za klíčové hodnoty EU. Otázka, kterou si náš výzkum kladl, zněla tak. Jaká je politika vzdělávání, pokud jde o výuku e, společných hodnot, e, demokracie a tolerance ve 28 členských státech EU v sekundárním vzdělávání? E, my používáme tu zkratku TCV, Teaching Common Values. My jsme se soustředili nejprve na všech 28 členských států tím, že jsme eh, zkoumali vzdělávací politiku, eh, hovořili jsme o tom s vybranými experty a následně jsme se soustředili na vybraných 12 zemí a podívali jsme se na praktickou stránku věci, na učební plány a prováděli jsme interview. Eh, ty případové studie jsou součástí naší zprávy. Nyní bych rád pár slovy eh, pohovořil o koncepčním rámci naší studie. My se soustředíme na dva klíčové koncepty. Za prvé demokracie. Rozlišovali jsme mezi třemi rovinami. Za prvé politická účast, za druhé demokratická politika a za třetí demokratická společnost. To znamená svobodná, spravedlivá a inkluzivní společnost. Druhá hodnota, tolerance. Tady opět byly tři prvky. Tolerance mezi lidmi, tolerance vůči sociálním a kulturním skupinám a tolerance v rámci inkluzivní společnosti. Zkoumali jsme dopad na školy. Ve školách jsme rozlišovali tedy předměty, které se tomu zvlášť věnují, ať už je to etická nebo občanská výchova, eh, potom eh, předměty, které se věnují hodnotám, zeměpis, dějepis, potom projekty, jsme zkoumali metodologii, kulturu školy a složení eh, učitelů a žáků, to znamená, jestli je tam diverzita. Pokud jde o politiku, tak jsme rozlišovali mezi cíly, opatřeními a autonomií. Eh, pokud jde o kontext, tak jsme rozlišovali mezi eh, společenstvím nebo dopadem společenství a dopadem eh, nevládních organizací na práci školy. A nyní se pojďme podívat na výsledky, ke kterým jsme v naší studii dospěli. Zjistili jsme, že výuce společných hodnot, včetně demokracie a tolerance, se věnuje mnohem větší pozornost, a to ve všech členských státech EU. Výuka společných hodnot je poměrně důležitá ve polovině členských států EU, nicméně pokud to srovnáme s dalšími tématy, tak e, musíme konstatovat, že pozornost, která je společným hodnotám věnovaná, není dostatečná. A proto jsme formulovali následující doporučení. Evropské unie, Evropská unie a její členské státy by měly podporovat intenzivní dialog o tom, co jsou společné hodnoty a jaká je, jejich, jaká je v této souvislosti role vzdělávání. A za druhé, EU a její členské státy by měly podporovat vytváření vizí, e, výměnu osvědčených postupů a tak dále. Měly by se tedy navzájem vyměňovat zkušenosti a e, příklady dobré praxe. Nyní tedy provádění vzdělávací politika, pokud jde o výuku společných hodnot. V tom se členské státy EU do značné míry liší mnoha členských státech je to tak, že je tu určitý nedostatek. To znamená, že je tu na jedné straně cíl vyučovat společné hodnoty, ale není to dostatečně zohledněno v, ve výukových plánech. Kromě toho je tu ještě určitý nedostatek mezi eh, tím dobrým úmyslem a konkrétní prací. Školy někdy nevěnují výuce společných hodnot dostatečnou pozornost. Některé školy využívají své autonomii v této souvislosti, ale některé školy naopak ne. E, domníváme se, že výuka společných hodnot ve členských státech EU by měla být mnohem konkrétnější a měla by se zaměřovat jak na cíle, tak na pokyny. A e, člen, a školy by tedy měly věnovat větší pozornost výuce tolerance a demokracie. Jaká je praxe ve školách? Polovina členských států EU má nějaký předmět, který se věnuje hodnotám, občanství, a tak dále. V mnoha členských státech jsou hodnoty e, začleněny do jiných předmětů, jako je například dějepis, ale nejsou často zmiňovány explicitně. Kromě toho ve školách funguje celá řada e, průřezových aktivit, ale ty hodnoty nejsou přímo přiřazeny nějaké části učebního plánu. Nepoužívají se dialogické výukové metody, Eh, do značné míry je zaručena participace studentů, ale ve většině škol se nepěstuje demokratická kultura. Jsou tu vytvářeny určité vazby ke eh, společenství mimo školu a k nevládním organizacím, ale není to dostatečné. To znamená, že my doporučujeme členským státům, aby všechny tyto prvky začlenili do svých výukových plánů a aby Eh, také posílili vazbu mezi školou a vnějším světem, to znamená tím okolním společenstvím a také vazbu mezi školou a nevládními organizacemi. I ta by mohla být posílena. A nyní se pojďme podívat na výsledky týkající se eh, konceptu. Eh, školy se soustředí spíše na politickou účast, méně už na demokracii, co by hledání koncenzu a vytváření společnosti, co by společnosti spravedlivé a inkluzivní. To znamená, že se domníváme, že by to bylo možno, eh, nebo demokracii, že by bylo možno eh, vyučovat v mnohem komplexnějším způsobem. Pokud jde o tolerance, toleranci, tak se eh, z školy zaměřují na toleranci mezi lidmi, eh, toleranci vůči určitým kulturním skupinám, ale málo na inkluzivní společnost. To znamená, že my doporučujeme školám, aby se soustředili i na to. V této souvislosti jsou velmi důležité znalosti. Eh, pokud je o koncept tolerance, tak koncept respektujícího, eh, respektující účasti je eh, mnohem důležitější než samotná tolerance. A nyní naše závěry. Konstatovali jsme, že je tu určitý rozdíl mezi dobrými úmysly a opatřeními, která školy skutečně provádí. Kromě toho je tu rozdíl mezi politikou, která je proklamována, a tím, co se ve školách skutečně učí. A kromě toho jsou ty rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi. Jaká jsou naše doporučení pro členské státy EU? E, požadujeme, aby se výuka společných hodnot zlepšila, aby se školy soustředily na všechny prvky demokracie a tolerance. Je potřeba e, zdůrazňovat zajímavé příklady a využívat inovativní postupy. A kromě toho je dobré důležité, aby si školy a země e, vyměňovaly osvědčené postupy. Budoucnost našeho světa vyžaduje to, aby se právě výuka více soustředila na demokracii a toleranci. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Ja, vielen, vielen herzlich. Děkuji vám mnohokrát za představení vaší studie která nám dala také důležité informace pro naše další práci. Mám už tady přihlášky, který kolega Sver chtěl hovořit. A děkuji. Ještě jednou za představení vaší studie a za váš výzkum. Jsem moc rád, že jsme tuto studii dostali, protože už v minulých letech jsem říkal, že nemáme dostatečného výz, dostatečný výzkum v této oblasti. A domnívám se, že naše společné kulturní dědictví eh, je silným pojítkem zemích Evropské unie. Kultura nás eh, spojuje eh, více Eh, než jiné záležitosti v Evropské unii. Ale co to je toto dědictví? Je založeno na křesťanské víře, řecké filozofii, římských tradicích, modernismu. A v naší společné historii jsme rozvinuli základní hodnoty především demokracii a toleranci, což jsou také politické zásady, jakož i solidarita, respektování lidského důstojnosti, mír, prosperitu, rovnost pohlaví. To jsou zásadní hodnoty, které musíme hájit. A i když do Evropské unie přicházejí jiné kultury nezdílející tyto hodnoty, my musíme tyto hodnoty hájit. A jak jste sám řekl ve vašich závěrech, školy tady hrají naprosto klíčovou roli. Ale nejenom oni. Je třeba do toho zapojit také média a celou politickou sféru do této obhajoby společných hodnot jakož i rodinu, rodiče. Mladí lidé získávají své primární hodnoty v rodinách, ale samozřejmě jsou velice důležité i školy. A Evropská unie a státy mohou se snažit určitým způsobem ovlivňovat školy. Ehm, dalo by se možná říci, že školy by měly být hodnotově neutrální, eh, protože společnost jako taková ty hodnoty poskytuje. Ale to není pravda. Školy mohou hrát velice pozitivní roli ve eh, formování povědomí naší společnosti a mohou posílit naši demokratickou kulturu která je základním podmínkou pro budování demokratických institucí a jejich funkčnost. Děkuji vám mnohokrát. Silvia, prosím. To je zcela jistě velice významná studie protože vychází z vůle provodit určité monitorování a zmapování situace v jednotlivých zemích, jakož i rozličnou pedagogiku, náplň vzdělávání, rozvrh hodnoty, které jsou zde prezentovány prostřednictvím vzdělávacích programů. Má to své pozitivní části, ale na jednu část nahlížím trochu kriticky a možná bychom mohli o tom hovořit. Považuji za důležité, aby tento screening, čili toto zmapování, eh, které ukazuje, že od roku od 90. let se věnuje větší pozornost této oblasti v jednotlivých členských státech eh, v souvislosti s poskytováním specifických integračních programů a politického vzdělávání i na vnitrostátní úrovni, tedy v jednotlivých národních vzdělávacích programech. A bylo by zajímavé dovědět se něco více. A sice jakým způsobem je zohledněna evropská dimenze ve vnitrostátních vzdělávacích programech. A jak už řečeno, máme tyto společné hodnoty, ale viděli jsme, že existují i jiná témata pro členské státy. Domnívám se, že doporučení, která dáváte, jakým způsobem by se mohlo postupovat, aby se prostě zapojili školy, abychom viděli, jaké jaké působení mají směrem na venek. Kromě eh, vzdělávacích programů a jejich náplně existuje také ještě působení na venek a působení občanů, eh, jako například Solidarita. Možná, že by se mohly udělovat nějaké body kreditní pakliže lidé, mladí lidé by se účastnili dobrovolných aktivit. Ale teď některé kritické body. Řekli jste, že existuje por, pr, pařížská deklarace ministrů pro vzdělávání po těch ruských útocích a že tam jsou formulovány hodnoty, solidarita a tolerance, ale myslím, že tady bychom mohli být ještě ctižádostivější. Tolerance nevyřeší všechny problémy mírového soužití. Já bych tady ráda zavedla ještě další pojem takových základních a zakládajících hodnot Evropy. A sice svoboda v mnoha ohledech, e, kooperace, prostě nejenom tolerance a demokracie. Ale ta studie byla tak soustředěná na tyto dva body, které vy jste si zvolili, ale možná, že bychom tady měli příležitost podívat se na vzdělávací modely, které jsou v současné době v krizi. My sice hovoříme o toleranci, ale nehovoříme o interkulturních kompetencích, o inkluzivním vzdělávání. Vy jste řekl, že Itálie se o to snaží že v některých zemích existuje také zahrnutí toho obsahu migrace do inkluzivních programů. Eh, nejenom migrantů, ale samozřejmě také osobám s postižením. A to v této studii nějak nebylo příliš zohledněno. Možná, že to můžeme považovat jako základ, abychom se pustili do větších detailů. Děkuji mnohokrát a nyní ještě Helga Trupel. Děkuji. Já bych ráda vyučovala o takových třech základních tématech, která nejsou jednoduchá, ale zásadní pro naše debatu. Já jsem se dívala na televizní program, který byl o vesnici na Maďarsku a důsledku Orbánovy politiky, která prosazuje koncepci etnické homogenity – což rozhodně není v souladu s demokracií a tolerancí, protože demokracie znamená, že jste schopni tedy vycházet s různými menšinami, že jste vůči nim otevření, že se snažíte najít vzájemné porozumění a samozřejmě dochází ke konfliktům, ale vy se je snažíte řešit a nevyčlenujete automaticky ty členy společnosti, kteří jsou jiného kulturního či společenského zázemí. Také jsem tedy se vyslechla program o tom, jak velmi obtížné je prosazovat francouzské hodnoty ve Francii. A ukazoval to na programu mladých francouzských mužů alžírského původu. A tedy bylo evidentní, že ve Francii je problém s tím, že Francie se nikdy nepostavila přímo k problematice nutnosti vyrovnat se tedy s dědictvím alžírské války a kolonialismu. A tito mladí muži jsou sice francouzští občané, ale necítí se jako francouzi. Cítí se jako někdo, kdo nepatří do této společnosti. A proto tedy vlastně vzniká ten problém, který v extrémních případech může vést až k terorismu. Takže ta otevřenost a tolerance, to je hezké, ale jak toho dosáhnout u té části společnosti, která má pocit, že nikam nepatří? A potom před několika měsíci proběhla velice zajímavá debata tady na půdě Evropského parlamentu o budoucnosti židovských eh, komunit eh, v Evropě a rabín Jonathan Sachs řekl, že antisemitismus není až takový problém pro židovské komunity, protože ty už toho zažili hodně. Větší problém je neochota eh, většinové společnosti být otevřená i vůči lidem, kteří se něčím liší. A když tady hovoříme o tom, že je nutné prosazovat výuku toho, co jsou to společné hodnoty, a výuku toho, jak vést občanskou debatu, pak je důležité tedy nabídnout tuto možnost na školách i na jiných platformách protože ochota eh, postavit se k těmto problémům čelem je naprosto zásadní pro další fungování otevřené společnosti. A proto, je tedy, proto jsem si se zájmem vyslechla to, co jste tu řekl. Samozřejmě potřebujeme výměnu nejlepší, příkladů nejlepších postupů, ale potřebujeme také začít trochu jinak uvažovat o těchto problémech. Potřebujeme si jasně uvědomit, že existuje Eh, celá řada politických konfliktů, ale teď je otázka, jestli je zametáme pod koberec, nebo se eh, jimi chceme opravdu zabývat. Musíme tedy uvažovat o tom, jak lidi lépe zapojit a angažovat. Děkuji, Helgo. Ještě dva řečníci se hlásí o slovo. A tím končí tedy seznam řečníků. Paní Šojdrová. Já děkuji vám za prezentaci studie, která je zajímavá, důležitá. Eh, dívala jsem se na case study o České republice, protože pocházím z České republiky a mohu tu, tuto studii opravdu ocenit. Myslím, že jste eh, velmi dobře vystihli to, co v České republice se daří, že se učí ehm, tyto společné hodnoty, ale velmi různě. Eh, mě tam velmi zaujala ta správná poznámka, kde říkáte, the classroom should become a safe place for discussing current and controversial issues. Takže velmi správně je vystiženo, co nám chybí, aby byla prostor a čas pro eh, tato témata, o těchto tématech ve školách hovořit a zdůrazňujete eh, systematic teacher education in TCV should become part on initial teacher training as an evaluation, etc. etc. Takže výuka, příprava učitelů je v těchto hodnotách zásadní. E, naprosto souhlasím. Mám na vás takový dotaz vy opakujete i ve své prezentaci tu výzvu eh, pro výměnu eh, eh, praxe, pro výměnu dobré praxe mezi mm, členskými státy, školami a učiteli. Já to také považuji za naprosto zásadní nástroj pro sdílení těch společných hodnot, pro eh, nacházení opravdu těch nejlepších metod a posilování těchto hodnot napříč členskými státy. To, o čem hovořila Helga Trippel, eh, ona hovořila o těch společných hodnotách, jak v které zemi se daří společné hodnoty eh, jak jsou vnímané, jak se daří nebo nedaří je podporovat. Ale my jsme na úrovni evropské a myslím si, že naším cílem je tady ehm, zkoumat, jak společně eh, podpořit členské státy, v tom, aby se jim dařilo společné hodnoty eh, prosazovat ve školách eh, u mladé generace. Eh, chci se vás zeptat z těch nástrojů, které vy doporučujete, co považujete za nejdůležitější. Děkuji. Děkuji. Pan Malinov. Děkuji za tuto studii, děkuji za prezentaci. Vy sám víte dobře, že je jednoduché o tom mluvit, jednoduché je to kritizovat, protože je to vágní téma. Já, tedy něko, já mám tedy několik slov eh, trošku mimo kontext této diskuze, ale je to o něčem, co, mi, co mě vždy vadilo. Když jsou prováděny studie o společných hodnotách, ukazuje se, že demokracie je politický režim, ale také proces. A paradoxní je, v případě, že hovoříme o demokracii jako o hodnotě, zapomínat na to, že je to právě také nejen hodnota, ale politický režim a proces. Demokratický režim může fungovat různými způsoby, a to až tedy na hranici totalitárního přístupu. A pokud jde o demokratické hodnoty, záleží na tom, jak se chováme, zdali je skutečně v praxi užíváme. A proto si myslím, že je důležité tedy vlastně učit mladé lidi, aby si osvojili tyto hodnoty, nejenom hovořit o demokracii jako o koncepci. jinak může dojít k tomu, že se vlastně mladí lidé budou cítit osamoceni ve své snaze prosazovat demokratické hodnoty, posléze je opustí a mohou se až radikalizovat. Takové hodnoty jako rovnost pohlaví, svoboda, volnost projevu, to je něco, co bychom možná měli sledovat na pozadí jednotlivých zemí, kde jsou tyto koncepce dodržovány a vykládány různě. A měli bychom hovořit i o tom, jaké typy nerovností existují v Evropě. A tím zjistit, kde mají země eh, slabiny, v jakém ohledu. Například postkomunistické země eh, některé tyto hodnoty neuznávají, proto tedy ta demokracie v nich není příliš stabilní. A já nechci zabíhat do detailů. Ale v rámci této diskuze eh, chci říci, že tedy co funguje z mé vlastní praxe, je používat různé metody výuky a zapojení mladých lidí do různých forem demokratických procesů, dokud jsou ještě ve škole, na univerzitě, nebo dokonce ještě velmi mladí. Protože tyto různé výhod, výukové metody mohou řešit konkrétně uh, případný deficit v určitých eh, postojích či hodnotách. Čili já bych se zaměřil na ty deficity a ne jen na ty společné zastřešující hodnoty. Děkuji. A ještě pan Herš. Děkuji za slovo. Nechci tuto diskuzi směrovat nějakým jiným směrem, ale přesto cítím potřebu reagovat na to, co tu bylo řečeno, tedy na ten odkaz na Viktora Orbána a jeho snahu prosadit etnickou homogenitu. Vy to ovšem vytrháváte z kontextu z, e, na základě jednoho novinového článku, přitom ve skutečnosti šlo o migraci. My vycházíme z toho, že je nutné přijímat uprchlíky, že je to tedy vlastně jedna ze základních evropských hodnot, ale 90% eh, společnosti nebo obyvatel o to nemá zájem. A kdykoliv se hovoří o tom, že je třeba zastavit migrační toky, uvažujeme o tom, že je třeba zasáhnout už v Libii. Čili já jsem cítil potřebu zareagovat na to, co to bylo řečeno o Maďarsku. Ano, a já se chci zeptat komise, jestli se chce také vyjádřit. Děkuji, děkuji také za velice zajímavou prezentaci. Jmenuji se Silvia Káme a jsem z ředitelství pro výchovu a kulturu a koordinuji práci na dopadech pařížského usnesení. Z tohoto pohledu chci velice ocenit studii, kterou si zadal Evropský parlament. Přichází včas, protože nyní tedy jsme ve stádiu přeskumu toho, jaký dopad měly konkrétní závěry Evropské rady k propagaci metod formálního a neformálního vzdělávání při šíření našich kulturních hodnot. A vy ve své studii tedy hovoříte o úloze vzdělávání při propagaci těchto stílených metod. Proto bych e, na vás chtěla apelovat, abyste, tuto, abyste s výsledky této studie seznámili i své voliče ve svých domovských okrscích. My jsme také zahájili proces konzultací, e, zatím se tedy přihlásilo více než 200 účastníků. Konzultace řeší velmi náročné otázky, například jaký nejefektivnější postup propaguje sdílené hodnoty a sociální inkluzi, jak může Evropa nejlépe podpořit členské státy v této věci a tak dále. Doporučení rady budou vydána na konci roku 2017 a jejich záměrem je tedy vlastně schrnout naše poznatky z praxe, ze zkušeností jednotlivých členských států a následně je tedy podpořit. Ve své studii jste zmínil několik eh, klíčových prvků, které k tomu přispívají a já si myslím, že je evidentní, že školství a tedy výuka hodnot, i když ten termín se mi nelíbí, protože je velmi obtížné přednášet nějaké hodnoty, ty by měly být zvnitřněné na základě vlastní zkušenosti. Přesto si tedy myslím, že je velice důležité, aby se tato témata objevila ve výukových osnovách, protože existuje celá řada tedy aspektů tohoto přístupu, ať už jde o ohled k životnímu prostředí, a snahu budovat občanskou společnost a tak dále. My máme k tomu také zvláštní pracovní skupinu e ET 2020, která se zabývá propagací konceptu občanství a nediskriminace. V této pracovní skupině zasedají zástupci členských států, mezinárodních organizací, organizací občanské společnosti. Úkolem této zvláštní pracovní skupiny je připravit takový rámec politik a také online kompendium nejlepších postupů. My jsme na tu práci velmi hrdí a je to vlastně tedy v souladu s vaším snažením, takže řekla bych, že naše snahy jsou konzistentní. Samozřejmě my sami si také sbíráme fakta. Síť OEDC také tedy vypracovala komplexní studii o stavu tohoto tématu v Evropě. Ta zpráva bude ve finální verzi k dispozici na podzim. Bude obsahovat detailní analýzu jednotlivých členských zemí, pokud jde o situaci v jejich sektoru vzdělávání a školství. Před pár dny také byla eh, zveřejněno sdělení ke stavu občanské nauky v Evropě, nebo tedy té výchovy k občanství. A z tohoto sdělení jasně vyplývá, že tady existují velké rozdíly v tom, jak ta občanská nauka nebo výuka probíhá v jednotlivých zemích. Všechny tedy tyto iniciativy vlastně jaksi zapadají jedna do druhé, protože se každá dívá na tu problematiku z trošku jiné perspektivy. A ostatně ta problematika sama je také velmi komplexní a mnohostraná. A já chci poděkovat i vám za vaši cenou eh, práci a těšíme se na další spolupráci v této oblasti. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji vám i za celou řadu velmi podnětných příspěvků. Pan eh, kolega Weigelers bude mít nyní možnost na všechno reagovat. Pokud se mu to podaří, během pěti minut budu mu velmi vděčná. Děkuji, děkuji vám všem za to, že jste se k tomu pozitivně vyjádřili. Máme velkou radost z vašich komentářů. Jsme tedy skupina expertů ze všech 28 členských států a spolupracujeme velmi dobře. A já jsem byl překvapen tím, jak eh, se akademičtí pracovníci tímto tématem zabývali, jak eh, je to zajímalo. To bylo velmi pozitivní. To znamená, že já vám všem děkuji za vaše pozitivní komentáře. Někteří z vás hovořili o konceptu demokracie a konceptu tolerance. My v naší zprávě neříkáme, že demokracie a tolerance jsou nějaké pevné, pevně dané koncepty. Samozřejmě, že se můžeme zamyslet nad tím, co ty pojmy vlastně znamenají, ale důležité je, aby tady byl neustálý dialog o tom, co vlastně demokracie a tolerance znamenají. My kromě toho jsme rozlišovali mezi jednotlivými typy chápání demokracie a tolerance a kromě toho jsme konstatovali, že tolerance podle našeho názoru někdy bývá chápána spíše negativně a že bychom eh, tedy byli raději, kdyby se hovořilo spíše o respektu respektu nebo respektujícím přístupu a tak dále. Myslím si, že bychom tedy měli najít nějaké pozitivnější koncepty, eh, pokud jde o toleranci. Všechny ty koncepty jsou samozřejmě svázány i se svobodou, s důstojností, se schopností žít společně. My v žádném případě neříkáme, že by ve výuce měly být tyto hodnoty učeny, vy, eh, vyučovány ale studenti a žáci a učitelé by měli vést dialog o tom, co ty hodnoty znamenají pro ně, pro jejich život ve společnosti, protože podle mého názoru je to to nejdůležitější. Eh, všechny ty úrovně, ať už je to na úrovni evropské, úroveň členských států, úroveň škol, je potřeba, aby na všech těch úrovních probíhal dialog o tom, co ty koncepty znamenají. A doufejme, že lidé se tedy v tom začnou eh, angažovat, že se na tom začnou podílet, že budou diskutovat o těchto konceptech a kromě toho, a to je kulturní tradice Evropy, že ty koncepty vlastně ehm, vezmou za své, že je přijmou, protože to je základ evropského vzdělávání, základ výuky v Evropské unii. My se tedy domníváme, že pokud o tom budeme diskutovat, tak tedy e, uděláme to nejdůležitější, co pro výuku společných hodnot udělat můžeme. E, první řečník hovořil o tom, že vzdělávání eh, by mělo být hodnotově neutrální, ale já musím říci, že vzdělávání nikdy není hodnotově neutrální. Vždycky nějak hovoříme o hodnotách. Nemůžeme říci, že by to vzdělávání bylo hodnotově neutrální. To znamená, že já bych byl raději, kdybychom k tomu přistupovali mnohem pozitivněji, kdybychom byli proaktivnější a kdybychom tedy více hovořili o hodnotách. Potom ta otázka italské kolegyně. naši italští experti napsali velmi zajímavé eh, články o místních komunitách v Itálii, o tom, jak tedy eh, školy spolupracují s těmi okolními eh, společenstvími a já si myslím, že to je velmi důležité. Důležité je, že by ta spolupráce na lokální místní úrovni tedy měla fungovat mnohem lépe a mně se to velmi líbilo a odkazuji na to i v jiných studiích. Pokud jde o ten mainstreaming, já si skutečně myslím, že bychom měli do té diskuze zapojit co možná nejvíce lidí. My v, naší, v rámci naší diskuze jsme probírali i, nebo se zabývali i internacionalizací. Internacionalizace ve školách roste. A to i pokud jde o e, internacionalizaci v rámci EU, ale zároveň roste i nacionalistická orientace. A pokud se podíváme na dějiny, například i na dějiny Nizozemska, mé vlastní země, tak my nejsme úplně dobří v tom, jak tady reflektujeme svoji vlastní historii a i její stinné stránky. To znamená, že v tom máme nepochybně co zlepšovat. Děkuji za tu pozitivní poznámku týkající, týkající se České republiky. Dělala to paní kolegyně z Kar- Karlovy univerzity. Já musím říci, že odvedla dobrou práci. Hovořila o tom, že je tady, nebo vy jste hovořila o tom, že je potřeba eh, ve třídách diskutovat. A k tomu tedy je potřeba, aby to podporovali učitele a abychom i my podporovali učitele v tom, aby mohli diskutovat o kontroverzních otázkách. Eh, ale musí diskutovat ovšem ne pouze o kontroverzních otázkách. Zkrátka ta atmosféra ve třídách, ve školách musí být více dialogická. A kromě toho bylo řečeno, že musíme také hledat alternativní způsoby výuky, dialogickou výuku, ne pouze tu tradiční výuku. A také to, ta výuka musí být demokratická, tak aby se žáci učili žít demokraticky. Jsem také spokojen s tím, co k tomu řekla komise, protože eh, bylo řečeno, že to tedy je v souladu s dalšími studiemi. Eh, já bych rád zmínil eh, výsledek této studie, jeden konkrétní, a sice to, že je tu určitá propast v samotné politice, protože některé členské státy mají velmi vznešené cíle, ale neodpovídá to eh, těm opatřením, která jsou na praktické úrovni prováděna. To znamená, že to je to, čemu říkáme vlastně mezera v politice, propast v politice. Ano, děkuji. Děkuji vám za to, že jste nám představil tuto studii a za to, že jste v tuto chvíli reagoval na podněty a komentáře našich kolegů. Myslím si, že diskuze velmi dobře ukázala, že tato studie je pro naši práci eh, velmi důležitá, že nám to pomůže v naší další práci a děkuji také za to, co nám k tomu řekla komise. Já si myslím, že eh, se tím budeme nepochybně zabývat i v budoucnosti, protože není nic důležitějšího, než toto téma, protože to konec konců souvisí i se soudržností samotných společností a nám šlo o to, a vždycky nám půjde o to, aby tedy společnost dobře držela pohromadě a k tomu patří i to, že lidé musí mít pocit, že tady patří do té společnosti, že eh, eh, spolu tedy navzájem souvisí a to, co jste říkal o těch propastech, o těch mezerách nebo problémech, které tady máme, to je Eh, zásadní. Tomu se v dalších letech musíme věnovat, tak abychom do budoucna neměli tolik lidí, kteří se budou cítit izolováni a opuštěni. Jestli skutečně jsou opuštěni, tak to je jiná otázka, ale ti, eh, kdo se nemůže, nemohou identifikovat se společností, mají tendenci eh, bojovat proti společnosti v tom extrémním slova smyslu a já si myslím, že to, tomu je možno zabránit eh, konkrétními opatřeními a sice tím, že tedy budeme naše děti učit vést dialog, eh, diskutovat a prakticky je jim budeme ukazovat, co znamená demokracie a co znamenají hodnoty, které jsou s demokracií bezprostředně zpěty. To znamená, že v tomto smyslu vám velmi děkuji za vaši práci, děkuji vám za to, že jste dnes přišel mezi nás. können nahtlos weitermachen. Takže můžeme hladce přejít k dalšímu bodu, protože náš kolega z komise přišel právě včas. Vítejte v našem výboru a my se dostáváme k bodu 7, to znamená výměna názoru s komisí, pokud jde o přípravu Evropského roku kulturního dědictví rok 2018, bude to tady v příštím roce. A jde především o provádění eh, těch přípravných opatření a já vám já děkuji komisi za to, že bude ochotná nás dnes informovat o aktuálním stavu věci a že také bude ochotná odpovědět na dotazy od eh, členů našeho výboru. Možná, že neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že pro náš výbor je Evropský rok kulturního dědictví velmi důležitý, že to je věc, která nám velmi leží na srdci, protože na jedné straně to souvisí s tím, jaký význam přikládáme kulturnímu dědictví, ať už je materiální nebo nemateriální povahy, ale na druhé straně to souvisí i se skutečností, že Evropský parlament byl tím, kdo eh, velmi vehementně bojoval za tento Evropský rok kulturního dědictví, to znamená, že se s tím v tuto chvíli můžeme plně identifikovat a eh, jsme tedy zavázáni tomuto úspěchu, že se to podařilo a cítíme povinnost postarat se o to, aby z toho Evropského roku kulturního dědictví byl skutečně velký úspěch. Rádi tady uslyšíme o tom, jak eh, pokračují přípravy Evropského roku kulturního dědictví a budeme rádi, pokud eh, vás eh, tady pane kolego Marnie, můžete, budeme moci ujistit, že v nás budete mít vždycky velmi spolehlivé, byť kritické partnery. Jsou tu eh, dvě nebo tři věci, které jsou z hlediska našeho výboru velmi důležité, a sice zapojení parlamentu do konzultace zúčastněných stran a také stanovování termínů příštích schůzek s národními koordinátory. My už jsme si o tom dopisovali. A díky této korespondenci se nám to podařilo do určité míry uspokojivě vyřešit. Dostali jsme tedy příslip, že pan komisař Navašič eh, nebo pan komisař Navrašič nás eh, ve svém dopise ujistil, že budeme tedy součástí tě, těch, těch konzultací zúčastněných stran a že také budeme přizváni na schůzku národních koordinátorů a že se také bude brát ohled na to, aby, to, aby se to nekrylo se zasedáním našeho výboru, takže by nám v podstatě bylo znemožněno se toho zúčastnit. Uh, Kromě toho jsme v našem dopise žádali, aby nám bylo blíže vysvětleno eh, nejen to, jak tady budou vynakládány prostředky v příštím roce, ale také to, jak jsou vynakládány ty prostředky, které jsou součástí rozpočtu v tomto roce, což už je milion euro. Na jedné straně můžeme říci, že to není moc peněz, na druhé straně se domnívám, že přesto je možno ten milion euro vynaložit efektivním způsobem a eh, tím tedy eh, podpořit ty přípravy proto jsme na posledním zasedání koordinátorů konstatovali, že pokud jde o rozpočet a pokud jde o rozpočtové výdaje, tak je potřeba eh, odpovědět na určité otázky. Já eh, jednou z nich hned začnu a sice se zeptám, proč eh, setkání s národními koordinátory, která se konají v tomto roce, proč je v rozpočtu vyčleněno 200 e, tisíc euro. E, nám to nepřišlo moc pochopitelné a kladli jsme si otázku, co e, tedy může být na těch zasedáních koordinátorů tak drahého. Možná, že by bylo lepší, kdyby se ty peníze vynaložily na něco jiného, nějak jinak a bylo by to užitečnější. To je tedy jedna otázka, která nás v této souvislosti napadla a já jsem přesvědčena o tom, že nám ji uspokojivě od, uh, zodpovíte. Bude tedy nejlepší, pokud nejprve dostane slovo pan Manier a pokud nás tady bude informovat o posledním stavu věci. Budete mít zhruba tak 10 minut a následně proběhne diskuze, ve které vyjasníme otázky, které by případně zůstaly otevřené. Takže, pane Manier, já vám děkuji za to, že jste dnes mezi nás přišel. Merci, madame. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já se tedy pokusím během těch deseti minut, které jste mi dala k dispozici, informovat vás o tom, co už jsme udělali po té, co vstoupila v platnost, co vstoupila v platnost právní základ roku z Dovolte, abych vám poděkoval za pozvání vaší, vašeho výboru KULT a my jsme velice ochotní přicházet pravidelně, abychom vás informovali o tom, jakým způsobem pokročila příprava pro rok. Dovolte, abych začal tím, že připomenu otázky partenariátu a zprávy či řízení, které se týkají onoho otevřeného procesu pro schválení rozhodnutí Vlastně jsme nastartovali struktury, které umožní řídit tento rok a začali jsme zasedáním s 28 národními koordinátory. Jejichž role bude samozřejmě nesmírně významná na úrovni členských států. Zároveň jsme vybrali 35 stakeholders, čili zúčastněných stran z občanské společnosti, aby byly součástí výboru, který nás bude doprovázet během uskutečňování tohoto programu v našem roce. Už jsme v měli dvě schůze tohoto výboru. Naplánovali jsme další schůze těchto dvou výborů a hned zareaguji, paní předsedkyně, na vaši otázku. Pro zorganizování těchto celkem šesti schůzí jsme používali těch 200 tisíc eur. Nebylo to pouze na jedno jediné zasedání, plánuje se to na šest zasedání, kterého se většinou účastní tak pravidelně 30 až 35 účastníků. V rámci komise jsme pracovali na prioritách se službami generálního ředitelství pro komunikaci, které také hraje velkou roli v této komunikační kampaně pro následující roky. A zahrnuli jsme veškerá generální ředitelství, která provozují aktivity související s kulturním dědictvím v rámci také jejich programů financování. To se týká generálního ředitelství pro výzkum, Eh, pro domácí vnitrostátní záležitosti eh, a pro eh, generální ředitelství pro růst. A všechna toto generální ředitelství už činí přípravy pro tento Evropský rok kulturního dědictví. Na, tedy v rámci našeho generálního ředitelství Eh, jsme to eh, zařadili do Erasmu Plus a, zahrnuli jsme do toho příslušnou agentur, eh, do naší tedy agendy, protože víte, že i mládež bude hrát významnou roli v přípravě tohoto roku. Prostřednictvím generálního ředitelství pro komunikaci jsme informovali všechna zastoupení členských států a budeme je zvá, vyzývat k tomu, aby vyvinuli své vlastní aktivity. Pro tento rok setkali jsme se se dvěma institucemi, které rovněž hrají významnou roli, což je výbor regionu a ekonomický, hospodářský a sociální výbor. Abychom viděli, jakým způsobem mohou oni přispět tomuto roku. Nad rámec evropských institucí jsme měli více schůzek s mezinárodními organizacemi, jako například UNESCO, Radu Evropy, Vikram, ICOMOS, to znamená všechny mezinárodní instituce, eh, které se zaobírají otázkou dědictví kulturního a chceme také přizvat Europeana a dokonce Google Council Institute, který rozvinul jeden projekt, který může být potenciálně také využit pro tento Evropský rok kulturní dědictví. Teď otázka rozpočtu. Začnu rokem 2017. Pro 2017 máme milion euro, to bylo dohodnuto a schváleno parlamentem a dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za schválení tohoto rozpočtu které nám umožní připravit Evropský rok. Tento rozpočet 1 milion poslouží k tomu připravit ten rok 2018 a měl by být rozčleněn do tří hlavních kategorií. První kategorie 260 tisíc euro, to je pro eurobarometr, který by nám umožnil měřit vnímání našich občanů v rámci tedy vnímání tohoto kulturního dědictví. Tento nástroj bude velice užitečný pro mobilizování sdělovacích prostředků. To je zkušenost ze všech evropských let. Eurobarometr eh, umožňuje, aby se také média zaobírala eh, těmito tématy. Všechna, všechny evropské roky měly tento eurobarometr. A druhá část videu se týká komunikace, to je 100 tisíc eur. Máme smlouvu s vnějším smluvním dodavatelem pro přípravu audiovizuálních programů a jasných poselství, stejně tak jako videí. Rád bych eh, vás upozornil na to, že národní koordinátory z větší části mezi nimi prohlásili, že budou chtít využívat naši identitu vizuální a naše klíčové poselství. A to je velice pozitivní věc, protože to umožní koherentní komunikaci eh, v rámci tohoto roku Evropského, kulturního, Evropského roku kulturního dědictví. A další zásadní věc, Mm, už bohužel není možné organizovat komunikaci, aniž bychom se opírali o sociální média. A proto jsme vyvinuli, eh, proto jsme toto zohlednili v naší strategii komunikace také jsme připravili takové zviditelnění nějakou velkou tabuli informační v Berlemonu, abychom upozornili i vizuálně na tu záležitost. Také počítáme s tím, že, to bude, že bude poselství pro školy ve všech jazycích. Také sorganizujeme konkurs a hry eh, pro mládež, která bude cílovou skupinou v rámci tohoto roku. A to vše tedy už se bude připravovat v roce 2017, aby to bylo všechno připraveno, až začne rok 2018. Tento rozpočet je docela substanční. Dovolte, abych to srovnal s Evropským rokem pro rozvoj v roce 2015, eh, kde byl rozpočet 11 milionů eur teda milion se milion tam, ale komunikace byla 3,5 milionů eur. To znamená, to byla daleko významnější částka. Zatímco naším záměrem bylo omezit rozpočet na tu zásadní věc, abychom potom to mohli věnovat na jiné záležitosti. K tomu se ještě vrátím. A pro rok 2017 máme 200 tisíc pro ta zasedání národních koordinátorů a zúčastněných stran z občanské společnosti, to znamená tedy 6 schůzí v roce 2017. A to je nezbytné, protože toto je prostě přípravný rok. Tyto schůze už byly, jak jsem řekl, naplánovány a budou nesmírně významné pro přípravu roku 2018. Když se podíváte na totální částku, zbývá 40 milionů eur, eh, které v současné době jsme ještě nevyužili. Rád bych vám také připomněl, že ostatní výdaje, E, budou využívány v rámci jiných rozpočtových položek, například v rámci Evropského fóru pro kulturu, to se bude konat e, v prosinci letošního roku a bude to financováno teda z jiné rozpoč, jiného rozpočtu a využíváme také rozpočet našeho generálního ředitelství pro celou řadu vysílání emisí a osobní také výdaje, což rovněž přispěje k e, přípravám. Co se týče aktivit jako takových, tak to projdu velice rychle. Eh, máme tady tři úrovně, eh, které budou nejaktivnější. Evropská úroveň. Tady budeme organizovat akce na úrovni Evropské unie, eh, abychom se zaobírali určitým počtem témat a na to budou vyvinuty určité projekty, které znamenají přidanou evropskou hodnotu. Máme deset evropských iniciativ, které budou přímo řízeny uh, Eh, na evropské úrovni a které umožní eh, tato téma vlastně přenést ještě nad rámec za rok 2018. To jsou témata, která bychom rádi tedy přenesli a mají spíše politickou povahu. Druhá úroveň akcí to bude úroveň nadnárodní spolupráce. Je významné, aby zúčastněné strany zapojené do kulturního dědictví spolupracovaly i na, přeshraničně. A proto máme záměr eh, v září eh, zahájit takové výběrové řízení, eh, které bude subvencovat projekty v rámci kulturního dědictví a velkou část rozpočtu roku využíváme, využijeme pro podporu těchto projektů s evropskou dimenzí. To bude 20 až 25 projektů zhruba. A třetí úroveň akcí pro Evropský, Evropského roku kulturního dědictví bude na vnitrostátní úrovni, to budou řídit jednotliví národní koordinátoři. A tady by bylo třeba, o tom už jsme částečně hovořili, vyvinout příslušné aktivity. Také bych vám rád sdělil, že jsme sorganizovali tento týden schůzku odpovědných pracovníků za Evropské dny kulturní dědictví. Všechny členské státy se mohou snažit sami dodat impuls tomuto programu, který je program, který se týká každým rokem eh, zhruba 30 milionů občanů a měly by se využít jeho výhody. To znamená, to bude poselství do roku 2018, aby také mladí lidé byli daleko viditelnější. A také bych vám ještě rád řekl, že počítáme s celou řadu projektů na úrovni regionu a na lokální úrovni. Už jsme se sešli s některými jejich zástupci. Je veliký zájem ze strany určitých měst a regionů a chceme spolupracovat na této úrovni s takovou sítí, jako jsou Eurocities a nebo různé asociace měst a vesnic, aby se účastnili s námi tohoto projektu. A na závěr také zahájíme ten Evropský rok u dvou příležitostí. Ta první, to je to fórum kulturní, které se uskuteční již v, za, v prosinci 2017 a zároveň takovou gala akci zorganizovanou v Sofii bulharským předsednictvím 11. a 12. ledna po tedy za bulharského předsednictví a za účasti komise, abychom udělali určitou publicitu už hned od začátku roku 2018. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Manie. A teď se tady dívám, kdo by chtěl ještě hovořit. Paní Siga Kosta. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes jsme viděli, z této prezentace, že vlastně celou řadu těch hodnot, které prosazujeme, eh, budete řešit i vy. A já myslím, že je potřeba uvažovat o tom, jak vlastně ty evropské prostředky vynakládat lépe na, za rok eh, než v roce 2017, lépe v tom smyslu, abychom více oslovili mladé lidi, regiony a všechny zainteresované skupiny. Vy, pane Manie, jste hovořil nejenom o logu a o videu, ale také o úloze sociálních médií a tak dále, abychom se ujistili, že tedy ta podpora bude i na té občanské úrovni, nejenom směrem se zhora dolů. Nyní pokud jde o prosinec. Mě zajímají tedy ta praktická aranžma a přípravy celého procesu. Ty vlajkové iniciativy, jedna z nich, jeden z bodů, které nám dělali starosti, se týkal toho, že to tedy neměla být jen taková iniciativa pro forma. Šlo nám tedy o e, provázanost těch jednotlivých iniciativ. Vy jste tu uváděl některá témata některé iniciativy a samozřejmě eh, tady bude probíhat i koordinace. Vy jste řekl, že existují koordinační týmy, ale mě by zajímalo, zdali také tady probíhá dialog eh, v této oblasti mezi členskými státy. Zdali probíhá diskuze o tom, jaká témata řešit, tak aby náš přístup byl vyvážený. A nyní pokud jde o problematiku regionů a sociálních partnerů. To je velmi důležité. Jeden tedy eh, z těch požadavků, které jsme slyšeli, bylo eh, zlepšit koordinaci mezi koordinačními týmy a zainteresovanými eh, participanty. A vy jste tedy o tom také pohovořil, takže to je velmi užitečné. 5 milionů mělo být vloženo tedy do programu eh, zaměřeného přímo na kreativitu. Některé univerzity již upozornily na to, že provádějí aktivity v této oblasti a národní koordinátoři by vás tedy měli informovat do detailů o tom, jak jsou zapojeny národní asociace, národní združení. Také národní parlamenty by měly být zapojeny do těchto iniciativ. A já se chci zeptat, jaká je spolupráce s ostatními ředitelstvími Evropské komise, pokud jde o programy, které se týkají evropského kulturního dědictví. My jsme o to původně žádali, aby tedy vlastně ta spolupráce byla mezi jednotlivými rezorty. Příští týden ve Štrasburku máme na programu bod programu, podle kterého DEVKO a další ředitelství chtějí být zapojeny na té praktické úrovni. A krom toho jste také zmínil, že spolupráce s třetími zeměmi je velmi důležitá. Mě by zajímalo, které třetí země jste měl konkrétně na mysli. Protože to z toho vašeho vystoupení nebylo jasné, koho tedy prakticky oslovíte. Děkuji, paní Šojdrová. Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat panu Manějovi, protože jsem měla příležitost účastnit se už té první schůzky a mm, mohu dosvědčit, že to bylo skutečně výborně navštíveno ze strany zástupců všech zemí, ze strany expertů, kteří měli veliký zájem, měli celou řadu otázek, celou řadu návrhů, jak zlepšit celý program. A ráda bych také poděkovala za to, že jakožto eh, evropští poslanci můžeme být pozorovateli všech těchto aktivit. Protože ta, to nám umožní lepší spolupráci. Takže děkuji mnohokrát za to. A mám tak trochu podobnou otázku jako moje kolegyně Kosta. Protože jeden měsíc už se hovořil o logo, o té společné identitě, vy jste o tom se taky zmínil, je to nezbytně důležité a bylo důležité, aby se to připravovalo. A kdy můžeme tedy očekávat tak trochu přesněji, který měsíc eh, můžeme mm, očekávat tento manuál týkající se identity? Eh, tohoto roku na evropské úrovni. A v rámci toho tady byl taky záměr, domnívám se, že něco se mělo dít v Berlíně nebo kde, a to by byla jistě dobrá příležitost účastnit se akce v Berlíně. Možná, že už máte nějaký harmonogram eh, a záměr, jakým způsobem zahájit celý tento rok. Aha, to nebyl Berlín, to bylo v Miláno. A kdy to je? V prosinci nebo kdy? takže by bylo dobré, kdybyste nám mohl upřesnit harmonogram, abychom si to mohli také začlenit do našeho programu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Sabine Frein. Ano, také já bych ráda pohovořila k jednomu bodu, ke kterému mám doplňující otázky. Aby tedy to naše úsilí mělo trvalý úspěch, je důležité prosazovat tuto iniciativu na všech úrovních a a teď je třeba si uvědomit, že tedy máme takovou letní přestávku, letní prázdniny nejenom my, ale také v členských státech a je tedy důležité vlastně nepolevovat v tom úsilí. A to je tedy v rámci koordinace mezi členskými státy. E, čili já se chci zeptat, jaké máme možnosti e, navázat na tuto práci po letních prázdninách a ještě zesílit naše úsilí. Považuji totiž eh, za chybu, kdybychom měli eh, usnout na vařínek, je to velmi důležité téma. Ano, také já bych chtěla navázat na to, co řekla Sabine. Když jsem já ve svém členském státě v Německu hovořila s některými zainteresovanými aktéry, bylo mi řečeno, že se necítí příliš osloveni a také mají pocit, že nevidí, jak přispět. Na té úrovni ministerstev je to jasné, ale když pak oslovíte konkrétní muzea nebo kulturní instituce, tedy na té úrovni nižší, um, není, úplně, není jim úplně jasné, co by měli dělat, co se stane. A mě já se chci zeptat, jak tedy uh, hodláte zlepšit toto napějení a jak my, jakožto řadoví občané, můžeme eh, přispět k těm aktivitám v rámci, Evrop, v rámci roku Evropského kulturního dědictví, jak přispět k zviditelnění této iniciativy na té místní úrovni. Pokud budeme vyvíjet nějaké aktivity, jak vlastně dát jasně najevo, že je to pod pláštíkem Evro- eh, roku Evropského kulturního dědictví. Děkuji, říká paní předsedkyně. Ano, tedy i ten přístup od občanské úrovně nahoru je velmi důležitý. Takže to byly velmi důležité otázky. A já jsem měla otázku, jestli nám můžete říct něco trochu víc k tomu, těm deseti hlavním projektům, které jsou řízeny z úrovně Evropské unie. A nyní vám tedy dám slovo, abyste mohl odpovědět na ty otázky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vaši otázku zodpovím na závěr, dovolíte-li, a nejprve zareaguju na ty první otázky. Nástroje komunikace. My jsme dost frustrováni, že ještě nemáme. My bychom je rádi chtěli, očekáváme je ale mm, ten smluvní partner na nich ještě pracuje a musí být také mm, validovány. Ale jsme přesvědčeni, že bychom je mohli mít začátkem září. Začátkem září informovali jsme členské státy, že ať se stane cokoliv, tak by to mělo být k dispozici a my se budeme zasazovat o to, aby tomu taky tak bylo. Pracujeme tímto směrem. Pravdou je, že určité členské státy začaly velice aktivně pracovat, to se týká Německo. Německo ji začalo organizovat celý rok Evropský rok kulturního dědictví audiovizuálně připravují témata, je to um, ohromné, co dělají. A teď my chceme také pozbuzovat eh, další státy. Některé již organizovali něco na vnitrostátní úrovni, zejména co se týče takového toho vyvolávání pozornosti kulturních aktérů přímo v terénu. Uvidíme, že kritickým, my se domníváme, že kritickým momentem bude období po prázdninách, kdy asi budeme muset urychlit naši práci a pracovat na těch vizuálních poselstvích a na našem logu. A to bude možné zpracovat, až budeme mít více konkrétních věcí. Spolupráce s generálním ředitelstvími probíhá velice dobře, ještě lépe, než jsme se domnívali. Není to projekt, který nám patří, je to evropský projekt a to znamená, že veškeré aktivity generálních ředitelství, které přispějí svou měrou, jsou vítány. Stejně tak jako generální ředitelství pro výzkum bylo nadšeno, že může spolupracovat stejně tak jako DG pro růst. Čili dostali jsme celou řadu pozitivních pozitivních reakcí. A domnívám se, že v příštích měsících uvidíte, eh, kolik komisařů se bude chtít zapojit do tohoto Evropského roku. A teď, co se týče spolupráce jednotlivými delegacemi Evropské unie, to také máme v úmyslu. A dnes ve 14 hodin v Berlemontu je informační schůzka se třetími zeměmi. Všechny třetí státy, které se účastní kreativní Evropy a uvidíme, jakým způsobem oni se budou chtít účastnit. Účastnil jsem se zasedání Rady Evropy ve Štrasburku před měsícem a všichni členové Rady Evropy mají veliký zájem na účasti a i když právní základ i rozpočet je prostě vyhrazen rozpočtu Evropské unie, nezabrání, nebrání to sousedním státům, aby spolupracovali, rozvíjeli své aktivity v rámci Evropské unie. Například Švýcarsko nám již indikovalo svůj zájem účastnit se celé řady akcí a to je samozřejmě něco, co přispěje k viditelnosti tohoto Evropského roku zahájení roku bude v Milánu, ne v Berlíně. Je to kulturní událost, která se koná každé dva roky a tento rok velká část tohoto fórum, fóra bude oficiálně věnovaná zahájení Evropského roku. Evropský parlament samozřejmě bude zapojen do této události na úplně nejvyšší úrovni. My už jsme informovali eh, paní eh, předsedkyni, kdy to bude, aby si to zaznamenala do svého programu a více z vás upozornilo na harmonogram. My si uvědomujeme, že prostě tady je to boj proti času. Chceme se snažit postupovat co možná nejrychleji. Díky Evropské unii, díky členských státům se nám tedy podařilo dohodnout se na tom právním základu a celou řadu administrativních věcí už jsme zahájili které nám umožní postupovat co nejrychleji. Také paní předsedkyně už jsme na sebe vzali tu odpovědnost organizovat hned dva dny poté, co vstál, vstoupila v, pla, vstoupil v platnost právní zákaz, organizovat tu schůzku národních koordinátorů. A také se domnívám, že nám možná bude chybět ještě pár měsíců, než budeme mít úplně jasný harmonogram, ale my vyvineme, my vyvineme maximální úsilí z naší strany evropskému projektu. Budeme-li mít trochu času, mohli bychom vám udělat rychlou prezentaci, ale na to bychom potřebovali zhruba 10 minut. A nebo vám to můžeme prezentovat někdy jindy. No, 10 minut můžeme udělat. No, to můžeme udělat. To by bylo v pořádku. Děkuji mnohokrát a v tom případě já požádám Katrin, aby nám udělala takovou rychlou prezentaci eh, témata a eh, eventuálně, kde jsme pokročili. Budete-li si přát detailnější prezentaci, můžeme ji udělat někdy ještě jindy. Děkuji mnohokrát těch deset projektů pro Evropský rok velice rychle. Než to projdu, dovolte, abych odpověděla paní Trupl na její otázku, která sedí po mé levici. Evropský rak, tady chceme mít co možná nejvíce akcí, to je naším cílem a proto potřebujeme také pomoc a ty multiplikační efekty rozšířící tuto informaci. Máme více než 300, 350 organizací, které se specializují na kulturní oblast a ty budou pravidelně dostávat informace o tomto Evropském roku, ale spolupracujeme se všemi možnými zúčastněnými stranami, eh, zastoupeními komise v jednotlivých evropských státech, zapojení parlamentů, naše delegace v třetích států, Deska, Kreativní Evropa, také jsme dělali prezentaci agenturám národním, které se zaobírají Erasmem+. Plus. Prostě prostě, aby se všude hovořilo o tom Evropském roku kulturu eh, kultury, včetně taky v terénu, aby to bylo lepší, než prostě, kdybychom hovořili jenom my tady z Bruselu. Hovořili jsme s Evropským výborem regionu, s Evropským hospodářským a sociálním výborem. Prostě máme celou řadu partnerů a také očekáváme, že budeme moci prohloubeně hovořovat s oddělením pro komunikaci Evropského parlamentu, které je nesmírně aktivní a které nám snad také bude moci pomoci, tedy jistě. Teď těmi des, k těm deseti iniciativám. Proč deset iniciativ? My se domníváme, že je třeba dodatečně eh, k těm návrhům, eh, které kterými vyzveme jednotlivé aktéry či zájemce v rámci toho kreativního roku, jistě dostaneme nabídku celou řadu projektů a nevíme, jakým způsobem nebo co se stane. A abychom tedy doplnili tento přístup, tak chceme mít těchto deset projektů, které připravíme my sami, samozřejmě ve spolupráci s členskými státy, ve spolupráci s takovými významnými partnery, jako je Rada Evropy, UNED, UNESCO. To je tam, kde se krystalizuje naše spolupráce s mezinárodními organizacemi. Víte, že Evropský parlament a jednotlivé členské státy se angažovali za to, aby i se účastnil na, té práv, na právním základě i UNESCO a Rada Evropy. Máme čtyři velké kapitoly. Ta první se jmenuje angažovanost. To je to, co chceme udělat, abychom zaangažovali lidi, školáky, školy, co do jejich znalostí týkající se kulturního dědictví. Eh, druhý velk, druhá velká oblast je podpořitelnost. Tady se jedná o spolupráci na otázkách trvale udržitelného turismu. Jedná se tady o otázku udržitelnosti a jak to můžeme udělat. Zda kulturní dědictví může pomoci, jak si dodat další impuls městům a regionům, eh, například jakým způsobem znovu využívají nějaké staré průmyslové budovy eh, pro prezentaci kulturního dědictví. Třetí kapitola se týká ochrany Tady chceme udělat dvě iniciativy. Ta první se bude týkat Eh, spolupráce na standardech eh, v rámci historických eh, budov, protože máme tady poslední předpisy velice z doby 60. let a proto je důležité, aby celý, celá řada starých historických budov mohla být renovována v rámci strukturálních fondů, čili z prostředků Evropské unie. To bude tedy další iniciativa. Potom v té kapitole ochrana eh, chceme zahájit celou řadu iniciativ pro to, abychom pokračovali v našem boji a proti eh, nelegálnímu pašování tedy kultur, předmětů náležejících kulturního dědictví. Dále eh, uchovávání, tedy kompetence pro uchovávání kulturního dědictví pro příští generace což je velice důležité i pro tu ekonomickou hodnotu. Jsou to kompetentnosti, které potřebujeme v Evropě, ale o které mají zájem také třetí státy. V rámci inovací budeme pracovat na to, co se týče účasti na řízení, zapojení zástupců ze, sociál, ze společnosti a poslední iniciativa, taková vlajková loď, bude jaksi zohlednění, osvětlení a zdůraznění pokroku, eh, který mohl být dosažen v oblasti kulturního dědictví právě díky evropského financování z programu pro výzkum. Eh, to bylo nesmírně důležité v nejrůznějších ohledech a není to dostatečně známo. Eh, my jsme to zmapovali a výzkum prostě ukázal, a budeme v tom pokračovat, co všechno bylo financováno. A my budeme mít přesné informace a zorganizujeme, prez, budeme to prezentovat v rámci DG pro výzkum v březnu. A teď eh, reaguje na paní Kosta. Spolupracujeme velice intenzivně s dalšími generálními ředitelství, máme s nimi tři schůzky. Zhruba 13 generálních ředitelství se angažuje na této práci a přípravě Evropského roku kulturního dědictví. Máme tři, nebo měli jsme tři zasedání, které byly velice pozitivní. Víte, že není vždy úplně snadné spolupracovat s různými odděleními administrativními, Eh, bude zhruba tedy 200 milionů, které budou věnovány do těch kulturních projektů. Eh, s generálním ředitelstvím pro ochranu životního prostředí jsme dosáhli toho, aby to bylo začleněno i do Natura 2000, což je součástí akčního plánu, který toto generální ředitelství předložilo. A poslední příklad z Dejdirum Eh, jsme dosáhli toho, aby generální ředitelství to zahájilo, zapojilo do svého akčního plánu pro programu evropského občanství. Já, vielen, vielen. Ano, děkuji. Velmi srdečně děkuji i za tento přehled deseti projektů. Musím říci, že mně to připadá být e, smysluplné, to, že tedy těch deset projektů je v centru evropských aktivit a že se zároveň snažíte koordinovat činnost členských států. Takže za to vám srdečně děkujeme. Mě ještě napadla jedna myšlenka týkající se komunikace. Eh, my máme generální ředitelství pro komunikaci i tady v Evropském parlamentu, proto pokud jste se s ním již nespojili, bylo by dobré, kdybyste navázali kontakty s ním, tak abychom i na, za nás, za parlament, eh, to mohli více podporovat, abychom eh, se tedy zaměřili i v parlamentu na Evropský rok kulturního dědictví. To znamená, že by bylo dobré, kdybyste s nimi navázali kontakt, pokud už jste tak neučinili. Helga má doplňující dotaz. Já mám jednu otázku. Jak to vypadá eh, s tím nehmotným, eh, s tím nehmotným dědictvím? No, tout à fait, le patrimoine Ano, toto nehmotné dědictví je nesmírně významné, jak bych to měla říct, je plnou součástí našich obav. Já vám dám několik kulturní, několik příkladů. To nehmotné dědictví to je hlavně, jsou znalosti, eh, čili znalosti eh, také. To patří do té kapitole kompetencí. Tam ten projekt je nejlépe umístěn. Ve všech projektech, které budeme dělat se školami, se, s mladými lidmi, i tam bude tato část nehmotného dědictví prezentováno. v gastronomie, způsob našeho života, společná účast na jídlech a tak dále. To vše je součástí tohoto nehmotného kulturního dědictví a bude to velmi zastoupeno, zejména v té spolupráci s mladými lidmi a se školami. Mm, a je třeba, aby děti pochopili, že prostě kulturní dědictví nejsou zaprášené místnosti na starých hradech, ale že je to součástí každodenního života. A proto z tohoto aspektu eh, hledíme na nehmotné kulturní dědictví a máme tady celou řadu také výzkumů, které se orientují právě na tuto oblasti a tím se bude zaobírat také ta konference v březnu. A co se týče vizuální identity, na které pracujeme, ta evropská identita, ještě to probíhá, pak to musí být eh, také zvalidováno, ale chceme, aby v těch před obrázcích, které budou používány pro tento rok, byly zohledněny veškeré oblasti, tudíž i nehmotné dědictví. Umělci, hudba, di- divadlo. To znamená, Nehmotné statky to jsou vlastně umělecká vyjádření. Nejsou to tedy uh, zúčastněné strany, ale jsou to skutečně aktéři, uh, uh, protagonisté. No, tout à fait. Merci, Madame Costa. Ano, paní Kosto, děkuji, že jste nám to ještě připomněla. Souhlasíme s tím. My bychom chtěli mít sérii projektů, které to kulturní dědictví představí takovým způsobem, jak je vlastně jakoby živeno uměleckou tvorbou. Vielen, vielen herzlich. Ano, děkuji vám. Děkuji vám velmi srdečně. Já si myslím, že eh, to může, mít, může být konec naší dnešní diskuze. Nepochybně se tím budeme zabývat i do budoucna. A v každém případě během celého roku 2018, kde nás čeká mnoho aktivit i v našich domovských zemích, domovských městech, do té doby máme ještě mnoho práce, to se týká i vás samotných, takže vám děkuji, přeji vám do budoucna hodně štěstí a jak už jsem řekla, v nás vždycky najdete spolehlivé partnery, byť tedy občas utrousíme i nějakou kritickou poznámku, ale to je konec konců i naše role, role Evropského parlamentu. To znamená, že já vás prosím předem o to, abyste nám to odpustili, neberte to nějak zle. My si velmi ceníme vaší práce, ale my jako rozpočtový orgán se čas od času zeptáme, kam se dostali peníze, to znamená, že to je legitimní otázka, neberte to prosím jako kritiku své práce, eh, neberte nám to, ne, nemějte nám to za zlé. Eh, je naším úkolem kontrolovat to, co se eh, v takovýchto souvislostech skutečně děje. Takže děkuji, přeji vám hodně štěstí do vaší další práce a budeme i nadále v kontaktu. Naschledanou. <laughs> okay,